bene ci siamo tutti è tornato anche il tak tedy pokud jsme zde všichni je zde i pan komisař Styrianides takže můžeme začít s naší třetí rozpravou o případu porušování lidských práv, demokracie a právního státu podle článku 135 jednacího řádu. Nyní je na řadě rozprava o situaci v Malajzii. Nejdříve si vyslechneme autory návrhu usnesení. Jako první pan Kora, ona jednu minutu. Děkuji, pane předsedo.